tady. Bara tacka så hemskt mycket för att eh, eh, vi har det här gemensamma. Děkuji, děkuji za důvěru a děkuji, že se podařilo uspořádat společné zasedání mezi oběma výboru. Mám radost, že se nám tak dobře spolupracuje. Je to důležitá věc, takto spolupracovat mezi výbory a nyní máme praktickou příležitost ukázat, že se, jsme schopni i sejít k eh, konkrétní tématice a doufám, že i do budoucna to bude takto pokračovat. To je tedy vše z mé strany. Ono, já jsem totiž myslela, že pan Léne tady tomu bude předsedat, ale on zmizel. Okay. Så jag lämnar över direkt ordet till så får ni... Dobrá, v takovém případě nejdříve předám slovo zpravodajce. Prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. My jsme tady ještě... Uh, den Bericht vor uh, zu den Women on Board. Společné spolu s Nyní to řeknu anglicky ten název. A pak by to trvalo 30 vteřin. Takže zpráva si postavila konkrétní cíl ehm, před sebou. Být prakticky použitelná, flexibilní, eh, použitelná v praxi a stavět na návrhu komise. Eh, protože máme tady v podstatě skvělý návrh, ale chceme ho posunout ještě trochu výš. Tři poznámky. Zabýváme se samozřejmě oblasti působnosti, tématem závaznosti a tématem sankcí. Ale předem se musíme dohodnout i na tom, proč vůbec jsme se rozhodli eh, komentovat návrh komise. Totiž my respektujeme návrh eh, směrnice i skutečnost, že se musí členským státům dát maximální možná flexibilita, flexibilita při prosazování eh, toho návrhu. Tedy to, s čím přicházíme, to není nějaká brachiální metoda vůči podnikatelům. Ne, musíme jim dát velký manevrovací prostor při tom, jak to budou prosazovat. Cílem je dosáhnout té 40% míry víceméně předávání stanovisek ženám, ale zároveň to musí být transparentní eh, procedura eh, volby nebo nominace. Zda se toho dá dosáhnout přirozeným způsobem. No to jsme si původně přáli, ale už od roku, eh, od 80. let se rada snaží vybízet členské státy eh, zrovnováženým výběrovým řízením eh, dost k té větší míře reprezentace žen, ale pokrok je velice mizivý pouze v zemích, kde eh, se dospělo k závěru, že tam budou závazná čísla, tak tam ten pokrok nastal. Což dobré příklady jsou Itálie a Francie. A tam můžeme hlásit i pokrok. A um, zdůvodnění proto zní, že se tím musíme zabývat i celoevropsky na naší úrovni. A nyní k samotné zprávě a k oblasti působnosti. I paní Kraca by to vysvětlila podobně. Záleží na nám na tom, aby oblast působnosti byla utvářena tak, aby se to týkalo co možná mnoha podniků, aby to neměl být pouze nějaký menšinový program, dospět k nějaké kvótě, ale spíš eh, by to mělo mít široké uplatnění. Proto jsme i zapojili malé střední podniky a stejně jsme odložili tu desetiprocentní Eh, ten desetiprocentní limit. A proč? Eh, totiž právě malé střední podniky jsou natolik inovativní jako páteř evropské ekonomiky a nesmíme je podceňovat. A oni jsou rovněž z to dosahovat toho cíle. Takže to nej, tady nejde o nějaké mini podniky. To jsou podniky s až 200 250 zaměstnavateli a například v mé zemi to jsou rozhodně podniky, které e, jsou vlastně představiteli toho průmyslového odvětví. My tam moc větších podniků, které by měly co nabídnout, vlastně nemáme navíc posílení principu dodržování zásad, čili té compliance. Tady je důležitý monitoring a rovněž zcela důkladné zdůvodnění a to jsme taky posílili, tu záležitost v tom textu. A chci poukázat i na to, že zejména důležité je mít ten cukr pro ty podniky aby to měli před očima, že když toho cíle dosáhnou, tak se jim to vyplací a proto ta možnost sankcí by mohlo být i vyloučení z veřejného eh, tendru, z veřejných tendrů, ze zadávání veřejných zacházek. A to doufáme, že bude správně vyvážené, aby eh, to motivovalo podniky a já se nyní už těším na zajímavou diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám nejprve chtěla sdělit vám i kolegům, že nemám možnost mluvit eh, řecky. To jsem chtěla zmínit. Nejprve bych chtěla paní Regnerové poděkovat a také zaměstnancům eh, výboru, nebo členům výboru Jury za spolupráci, která proběhla. My náležíme do různých eh, parlamentních výborů a tím pádem jsme měli různé názory na jednotlivé aspekty. Máme politickou tradici eh, logiky, která není vždy stejná v našich výborech, ale přesto jsme vycházeli ze stejného základu a dnes vám můžeme představit tento návrh dokumentů, kde chceme požádat, abyste eh, jej podpořili. A Prosím také o zhovývavost. Zhovývavost z toho důvodu, že se tady jedná o novou otázku, která už byla převedena do konkrétního návrhu. Vyváženost eh, mezi muži a ženy v řídících pozicích, v podnicích, eh, v hospodářském odvětví, to není úplně nová otázka. Je to již předmětem evropské strategie je to také součástí opatření, která se přijímají, je to předmětem eh, informačních kampaní, doporučení rady. To už od začátku 80. let a dnes tedy konstatujeme, že je nutné k tomu přistoupit strukturovaněji, rozhodněji, tak, abychom mohli čelit této situaci. Situaci, kdy ženy nejsou dostatečně zastoupeny v rozhodovacím procesu. Poprvé zde tedy máme před sebou návrh legislativního aktu, který obsahuje ty body, které právě představila paní Regner. A já bych také ještě chtěla zopakovat jednu věc. Chci říci, že máme štěstí to, že se můžeme věnovat této otázce, která se netýká pouze uplatňování našich hodnot, tedy e, spravedlnosti a legality, ale kromě toho je to navíc ještě další způsob pro nastartování ekonomického rozvoje a je to také možnost, jak využít eh, lidského potenciálu, který se nám nabízí, potenciálu žen. Tím můžeme našim podnikům opravdu nabídnout novou možnost, možnost eh, zapojit se do mezinárodní konkurence. A té mezinárodní hospodářské konkurenci také čelit na základě nových a slibných eh, perspektiv. Také jsem chtěla říci, že navrhujeme do textu zapracovat také malé a střední podniky. Podle mého názoru malé a střední podniky, jak právě uváděla paní Regner, jsou velice důležité. Je to zdroj dynamiky a inovací Říkáme to, opakujeme to, slibujeme to, takže opravdu nastal čas, abychom splnili naše sliby. Budeme je vyzývat k tomu, aby na tyto pozice najali několik žen, někdy jsou to často pouze dvě nebo tři ženy. A my nechceme tedy malé a střední podniky zbavit této možnosti, této případné dynamiky kterou představují ženy v rozhodovacích pozicích. Na druhé straně jsem chtěla zmínit, že opatření, které podniky musí přijímat a opatření, které budou přijímat také členské státy, pomocí nichž budou dohlížet na uplatňování směrnice, nebudou mít nadměrné administrativní náklady. Je to z toho důvodu, že podniky nejsou eh, nuceny uplatňovat toto také na ty výkonné pozice. U manažerů mají možnost eh, volby, mají volnou volbu, ale na druhé straně ta zpráva, která se bude vypracovávat každoročně, jako to žádáme, o uplatňování směrnice, to je zpráva, kterou tak jako tak eh, vlády vyžadují. vypracovají se zprávy o řízení podniků a tady to pouze znamená, že se tam ještě dodají informace týkající se podporování rovnovážného zastoupení. Další věc, kterou jsem chtěla zmínit, je extrémně důležitá a představuje to opravdovou přidanou hodnotu evropské politiky, tedy této směrnice, to je mechanismus transparentnosti a zásluh. Což jsou tedy aspekty, které zavádí eh, ta směrnice. Nejde pouze o kvantitativní cíl těch 40%, kterých musíme dosáhnout do roku 2020, ale týká se to celého toho postupu, který směrnice a i my zdůrazňujeme. Snažili jsme se vyvolat zájem na tomto postupu, který bude transparentní. Bude to postup eh, objevování ženských talentů, dále otevřené zveřejňování volných míst nebo výzev k předkládání kandidatur, což eh, je postup, který je plně v souladu s evropským řízením. Myslím si, že Evropská unie tady dává příklad celému světu podniky i americké instituce už nás žádají, abychom představili smysl a obsah této směrnice, protože ta směrnice je opravdu hodnotná na evropské úrovni a pozitivně na to nahlíží také mezinárodní aktéři. Zajímají se o postupy a evropské hodnoty. Ještě jednou opakuji, že žádáme o shovívavost, musíme pochopit, jaké výzvy před námi stojí, jaké požadavky a tím pádem nakonec budeme schopni vytvořit návrh dokumentu, který potom bude schválen, stane se z něj legislativní akt, což je věc, kterou parlament hájí od jak živa. Děkuji. Děkuji. Děkuji eh, oběma zpravodajkám za mluvu o to problematiky. A nyní diskuse. A jako první se hlásí paní Kochmerin. Děkuji vám. Já jsem tady vlastně eh, ve dvou funkcích. Kolegyně Antonie Parvanová mm, mě požádala, abych vám dala zprávu o hlasování ve výboru IMCO, kde ona e, byla spravodajkou a já jsem zároveň tedy novou spravodajkou ALDE ve výboru ženském. Takže nejdříve k tomu IMCO výboru. E, stanovisko bylo sváno 30. května, 27 hlasů pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Čili je to velmi silný signál pro tuto směrnici. Pozměňovacích návrhů nebylo mnoho. A je třeba říci, že e, reakce na návrh komise byla velmi pozitivní. E, kolegyně e, Parvanová mm, také neučinila mnoho nebo nenavrhla mnoho změn. Taky je zde ten návrh na 40 a také zde byla úprava k evropským institucím. Dále byl split vote eh, k Evropské centrální bance na žádost některých členských, eh, některých eh, některých politických skupin, ale nakonec tam ten text zůstal. Antonia se také domnívala, že by to tam mělo být v tomto textu, abychom mohli plnit vzorovou roli. Dále k malým a středním podnikům. Paní Parvánová chce zdůraznit, že IMCO eh, rozšířila eh, platnost tohoto působnost této směrnice, poněvadž i nekotované firmy ovlivňují na, ovlivňují ekonomiku a domníváme se v EMOKu, že jejich zahrnutí by se mělo odložit. Dále je zde požadavek, aby komise provedla eh, výzkum specifik a eh, podrobností v členských zemí a toto by také mělo být eh, později zapracováno. A nyní moje vlastní poznámky. Já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajkám za odvedenou práci, za jejich návrhy. Myslím si, že je velice dobře, že na jedné straně eh, byl podpořen návrh komise a že v, na mnohých, eh, v mnohých bodech eh, došlo k upřesnění a posílení tohoto návrhu. Eh, větší důraz se tam klade na časový průběh a místy také dochází k upřesnění eh, procent a tak dále. Já si myslím, že to je ve prospěch kvality této směrnice. ALDE velkou většinou hlasovala pro a mm, vůbec v ALDE je podpora velmi velká. Nicméně některé národní eh, delegace z vnitropolitických důvodů si tuto směrnici nepřejí, ale to je menšina v ALDE. Jinak tedy eh, nemáme eh, žádné velké problémy, ale rozhodně si nepřejeme aby se tato směrnice stahovala také na malé a střední podniky. My si přejeme, aby zde proběhlo, mm, proběhl jaksi větší přeskum toho, jestli je to vhodné nebo ne, ale v této chvíli opravdu eh, to nepodporujeme bez tady více informací. Eh, ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. Děkuji. A nyní paní Taylor. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také zpravodajům a kolegům za komentáře. Otázka genderové rovnováhy a také legislativních kód je pro nás velice citlivá. Já plně podporuji návrhy komise. Genderová politika je důležitá pro společnost a také eh, pomáhá podnikům. Eh, nicméně eh, máme určité obavy a rádi bychom viděli určité změny v návrhu paní Regnerové. Domníváme se, že návrh komise není dostatečně ambiciozní a také ten dosah není dostatečný. Eh, měli bychom jít také mimo pouze exekutivní pozice a také si nedomnívám, že Eh, není dobré vznášet požadavky na firmy, aniž se zohlední další, eh, další aspekty. Domníváme se, že kdyby byly eh, plošné cíle na všech úrovních, bylo by to lepší. Domníváme se, že opět bychom se neměli soustředovat pouze na vedoucí orgány, ale také na administrativu, exekutivu a tak dále. Eh, tak by to tady mělo být. Eh, argument, že eh, ženy nemají na to, aby vykonávaly vedoucí pozice, je irrelevantní. Ukazuje se, že často jsou ženy v dozorčích radách a výkonných orgánech lépe kvalifikovány než muži. Je třeba dělat více pro to, aby společnost a firmy změnily postoje. My eh, také uvažujeme o dalším eh, návrhu, legislativní návrhu, a to je směrnice o nefinančním reportingu, eh, kde je požadavek, aby tedy ve výročních zprávách byly také kapitala o Eh, diverzitě, to znamená eh, etnické složení, geografické rozložení a tak dále. A jestliže eh, nemají firmy diverzitní politiku, pak by měli vysvětlit, proč tomu tak je. To by vedlo k větší transparentnosti, možnosti přeskumu a k posílení ambicí firm v této oblasti. Eh, také pokud se týče tomu, co říkala paní Koch-Merin, eh, trošku nám vadí, že si nepřejí zahrnout do tohoto malé a střední podniky. Na závěr bych si mm, řekla toto, že eh, na evropské úrovni, pokud budeme prosazovat genderové kvóty, nemusí to vést ke žádoucím Eh, efektům. Domníváme se, že toto by mělo být na všech úrovních, nejenom eh, na úrovni vedení, ale také bychom si přáli, aby eh, ten reporting o diverzitě se týkal také malých a středních podniků. Dobře, takže já tady mám teď ještě další přihlášené do diskuse hodně a prosím, abyste byli struční. Nyní pan Blum. Děkuji, pane předsedo. Ve svobodné společnosti není eh, rolí politiků to, a zejména politikům s nedostatečnou komerční eh, zkušenosti rozhodovat o tom, eh, kdo by měl sedět ve vedení soukromého podniku. Toto je koncepce převzata ze Sovětského svazu. V, v Anglii jsme eh, proti eh, genderovým kvótám. Eh, je to otázka meritokracie. My jdeme po meritokracii. Nám jde po schopnostech, nikoli o čísla. Některé britské politické strany mají genderové systémy ve svých stanovách, Eh, které vynesly jednoduše a prostě eh, ženy do pozic, eh, které se nevyznaly ve své práci. Dokonce jsme měli jednu ministrní, která nevěděla, jaký je rozdíl mezi národním dluhem a národním deficitem. Ženy jsou reprezentovány více třeba v radiografii a v klinických profesích mm, nebo ve finančních eh, službách, nebo méně je jich ve výrobě a tak dále. Ovšem, eh, toto jsou rozdíly, které jsou přirozené a zdravé eh, ve svobodné společnosti. My v naší straně nemáme žádné genderové kvóty, ale musíme říci, že ženy v posledních třech doplňovacích volbách byly velice úspěšně my máme také mnoho eh, exekutivních pracovnic i bez kvót. A mnohé firmy také eh, jsou řízeny a byly založeny ženami. Já jsem třeba viděl ženy eh, v námořnictvu, které pracovali tedy v eh, Afghánistánu a tak dále. Eh, prosím, důvěřujte ženám, a, které nepotřebují poručníkování ze strany politiků. Děkuji. Děkuji jako další paní Nýb. Děkuji, pane předseda. Já si myslím, že tady v otázce vedoucí úlohy žen v podnicích, tomu už jsme se věnovali tomu pro a proti. Já jenom bych se stručně, já se tedy ujmu vašeho stimulu, mm, pane předsedo, a soustředím se pouze na reakci vůči kolegům. Nejdříve děkuji oběma zpravodajkám za předlohu. Paní Regner ve svém úvodu rovněž rozvedla tu záležitost, že vlastně jednáme o třech tématech rozsah působnosti, otázka závaznosti kvót a otázka mechanismu. Oblast působnosti, tady bych řekla, že ve dvou oblastech se moje pojetí liší od toho přístupu, se kterým přišly zpravodajky. Nejdříve připadá mě přehnané do toho zahrnovat i malé a střední podniky do té zprávy a oblasti působnosti. Když se podíváte na čísla, tak to hovoří samo za sebe. Právě v těch středně velkých firmách ženy už za, za posledních 20 let um, E, jsou více zastoupeny. Například 20% malých a středních podniků už je v rukou žen. Rovněž u nově zakládaných firm máme um, taky vysoké procento. E, takže tam si myslím, že když už jsme svědky tak pozitivního vývoje, tak právě u těch malých středních podniků, které často nemají ani ty struktury jako firmy kotované na borzách, že tam opravdu můžeme upustit a že bychom stříleli, přesvědčovali přesvědčené, e, stříleli příliš silně na ten cíl, takže i naše strana je proti a já rozhodně bych nemohla se vyjádřit pro takovéto rozšíření oblasti působnosti. Druhá záležitost. Návrh komise vychází z toho, že podíl mužů a žen v tom podniku zaměstnanců, když je méně než desetiprocentní, tak budou vyňaty. I to mně připadá smysluplné. Když tady kolegyně přichází s jinými záležitostmi, tak to nemohou podpořit, například ve stavebnictví. Podívejte se na to, jak to tam vypadá. Bohužel to opravdu vypadá tak, alespoň u nás v Poríní nebo v Bavorsku, když se podíváte na ty firmy, tak tam vlastně ty ženy nejsou zaměstnány. Ne, že by si to nepřali ti vlastníci těch podniků, ale že spíš se jedná o typ práce, Eh, to řeknu jasně, to ženy neoslovuje. Já bych sama nechtěla ani na dole pracovat, ani někde eh, v vysokých eh, výškách a pokud bychom tam měli zavádět kvóty, tak rozhodně do toho bych se nechtěla pouštět. To vůbec by ženám připadalo šílené, to by se u nich Evropská unie úplně znemožnila závaznost. Tady jsem toho návrhu, názoru, že tady je paní komisařka Reingová velice vyvážena v té oblasti a ten, to poselství jak státům, tak firmám, že by to měli spíš prosazovat, je rozumné a u těch sankcí eh, tam mně to připadá takový dobrý závěr, že by se v nejzaším případě eh, mohlo uvažovat o vyloučení se veřejných zakázek. To mě připadá zajímavý nápad. A poslední věc, pane předsedo tady to bude směřovat eh, ke kolegyni Kochmerin, která se vehementně zasazuje za kvóty. V Německu bychom už to, to měli dávno a jediná strana to blokuje. Vaše strana, paní Kochmerin, možná si nejdříve zamajte před vlastním Prahem a potom bychom už to v Německu měli dávno vyřešené, takže to bych si dovedla říci, že to e, eh, tak to vypadá u nás. Děkuji, děkuji, že jste struční, ale nyní chci, aby ti, kteří přijdou po vás, byli ještě stručnější, protože bohužel už nemáme čas. Paní Jana Kudakis jako další. Ano, já budu tedy super stručná. Není žádných pochyb, že všichni si přejeme, aby v různých radách a všude v životě bylo zastoupeno více žen. Diverzita znamená obohacení, ale otázka z ní, chceme to někomu uvalit jako povinnost, chceme kvóty. Když hovoříme eh, dobrovolné nebo nedobrovolné eh, Spojené království mělo 5% růst, ve Francii 7% růst. Eh, samozřejmě není problém s tím, jak to francouzi zařizují, zda to mají povinné. Eh, já nechci, aby EU se vněšovala. Eh, rozsah působnosti to je další téma. Já sama vedu eh, podnik a znám ženy podnikatelky a to mě děsí, že byste to na ně měli uvalit. Ono už je to i tak těžké eh, vést podnik malý, střední a ještě, abychom dále měli i tuto byrokratickou překážku, tak to už by bylo příšerné. Jak už předřečníci řekli, v různých firmách je to genderové vyvážení různé. Stavební firmy eh, je jeden příklad, ale i tam už ženy jsou, ale je na nich, jak budou pracovat. Spíš otázka je, jak těm ženám budeme pomáhat, aby je tento typ podnikání zajímal. E, kvóty, to bude znamenat, v Norsku se tomu říká zlaté sukně, scéna zlaté sukně, ale jde o to, zda budeme mít ženy podnikatelky, které chtějí podnikat a ty možná budou mít i lepší nápad, jak přitáhnout ženy do firmy. Možná si můžeme poslechnout takto e, možnosti, čili jak se dáří při přilákat více žen do podnikatelské sféry a zatáhnout je, aby je to zajímalo. Právě už máme i praktiky. Musíme se soustředit na tu část, která se zabývá tím. Pak vyjmenovat ty, kteří se nesnaží o to, to je dobré. Dobrovolné sdílení osvědčených postupů ano, ale jak to chcete udělat závazné, když pak půjdou firmy jinam a tam to závazné nebude, tak co pak s tím? Eh, ano, skvělá stručnost stručné pro tlumočníky, tedy velice rychle. Paní Legrip jako další. Merci, monsieur le pré... Děkuji, pane předsedo. Já také bych se chtěla vyjádřit a říci, že práce, kterou tady odvádíme, zároveň několika různých výrob, výborech, eh, ve snaze umožnit eh, větší zastoupení žen. Tedy to vše je důležitá a očekávaná práce. Očekávají to naši spoluobčané a také očekávají, že prostřednictvím této činnosti dosáhneme lepší spravedlnosti, lepšího zastoupení, vyváženosti a také nediskriminace, což jsou významné hodnoty naší evropské společnosti. Já bych se chtěla stručně vyjádřit jednak jako stínová zpravodajka IMKA k této otázce, protože IMKO má vypracovat stanovisko, ale také se eh, vyjádřím jako francouzská europoslankyně, tedy žena, která pochází ze země, kde byl nedávno přijat zákon upravující tuto otázku. Zavedli jsme kvóty pro ženy, protože to je právě předmětem eh, zmiňovaného zákona ve Francii. Týká se to velkých podniků kotovaných na burzách. Musím říci, že navzdory neochotě, která na začátku panovala, neochotně se k tomu eh, vyjadřovali například MEDEF a FEB, což jsou dvě významné organizace ve Francii zastupující zaměstnavatele, přesto došlo k eh, významnému pokroku. Ty dva velké francouzské podniky nebo společnosti nakonec eh, dosáhli cílů, které byly stanoveny a původní neochota těch velkých eh, organizací, které zastupují zaměstnavatele, se rozptýlila. A řekla bych, že nyní se sami zapojili do celého procesu a chtějí postupovat ještě rychleji a rychleji dosahovat eh, stanovených cílů. Takže podařilo se nám dosáhnout hmatatelných konkrétních výsledků a ty nyní sdílí veškerá pracovní sféra. Pokud je o IMCO, tam jsme o této otázce debatovali. Hovořili jsme o těch otázkách, které zmiňovali mý kolegové před chvílí. Konkrétně jsme se zabývali například rozšíření působnosti navrhované směrnice paní Redingové. Ta se soustředí na veliké společnosti a já jsem se k té věci vyjadřovala jako stínová zpravodajka za EPP v IMKU a znovu zopakuji, že já osobně a myslím, že i moje skupina z velké části s tím. Já trochu váhám, zda bychom měli tato ustanovení rozšiřovat také na malé a střední podniky. Myslím, že bychom nejprve měli konkrétně eh, postupovat kupředu u těch velkých podniků, část po části. A když se budeme snažit postupovat příliš rychle, hrozí riziko, že nebudeme zase tak efektivní. A že nedosáhneme stanovených výsledků. Já bych tedy spíše podpořila, aby předmětem působnosti byly pouze ty velké společnosti ze začátku. Získáme tak zkušenosti a vyhneme se riziku, že se nám naše cíle nepodaří splnit. Ale ještě jednou opakuji, že je to velice důležité téma, lepší vyváženost, lepší spravedlnost, musíme tak bojovat také proti diskriminaci a jsou to všechno naše hodnoty, o kterých budeme diskutovat také během příští budoucí kampaně. Děkuji. Děkuji ještě čtyři řečníci, předtím než předám slovo zpravodajkám, aby odpověděli. A hlavní věc, o kterou vás vyzývám, je stručnost. Nyní má slovo paní Lichtenberger. Děkuji. Stručně řečeno, eh, já podporuji návrh, jak byl prezentován. Eh, pokud se týče jeho působnosti, eh, my dnes máme podniky, které jsou daleko menší než je obvyklý práh, které jsou ale mají velice silnou, velice silnou pozici na trhu. To je třeba nezapomenout. K dobrovolnosti. My už zhruba několik set let eh, máme dobrovolnost, ale eh, ono se to neosvědčilo. Čili proč to neskusit jinak? Za třetí, panu kolegovi Blumovi bych eh, doporučil, aby si přečetl to, co řekli konzervativní konzervativní poslanci v Tyrolsku před 100 lety. Eh, ty argumenty, které zastupuje dnes, byly naprosto stejné. Děkuji, paní Thompson. Já jsem stínová zpravodajkyně. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem zpravodajkám za vynikající práci oběma zpravodajkám. Myslím, že je to dobrý eh, začátek našeho jednání o kompromisech. Myslím, že je dobře, že tato směrnice je součástí našeho úsilí o eh, zabrání diskriminaci. My víme, že ženy všude v Evropě jsou dneska vzdělanější než muži. A to znamená, že eh, na manažerské úrovni by měly být zastoupeny přiměřeně. Čili tady dochází k diskriminaci. My jsme, eh, říká se, svobodná, eh, svobodná eh, společnost, takže by to mělo fungovat. Ale my jsme sice svobodná společnost, nemůžeme třeba vylučovat zvedení podniku, já nevím, dány ženy, židy a podobně. Nebo eh, jak to bylo v Londýně v 50. letech, eh, že nechtěli zaměstnávat Iry, takže to skutečně eh, dnes už jsme dále Eh, takže mm, eh, nemůžeme diskriminovat a není přípustné, aby byly diskriminovány ženy v managementu. Myslím si, že je velice důležité eliminovat těch 10%, eh, jak to, myslím, chce německý průmysl. Nebo v Norsku také fotbalový klub Vikingové mají 40% nyní ve svém ve svém eh, vedení. Ale eh, to je ještě také v dalších eh, oborech. Zejména třeba MBA tyto tituly získávají většinou ženy dneska nebo třeba v nemocnicích, vedení nemocnice, tam nemusí být lékař, tam může být klidně manažerka. Čili tak se k tomu stavím. Eh, další problém, který tady vnímám, eh, to jsou ty výjimky, eh, což je dáno tím, že máme různé legislativní systémy, například v severských zemích mohou akcionáři jmenovat eh, své eh, zástupce na eh, výroční zasedání, kde se potom volí představitele dozorčích rad, ale tam to opět není otázka kompetencí, to je, tam se to řídí tím, co se považuje za zájem firmy. Takže členské země by měly zajistit, aby Eh, byly eh, prováděny komparativní studie a na jejich základě, aby byly dosazováni či voleni eh, lidé do dozorčích rad. Já myslím, že to je velmi důležité. Čili prostě, že bychom mohli mít jiná kritéria. Děkuji, paní Koneliza. Děkuji. Dnes dopoledne na výboru pro zaměstnanost jsme velkou většinou schválili tamnější stanovisko. Já jsem těm byla nadšena a myslím, že bychom něco z toho mohli zapracovat do naší zprávy. Jedna věc je taková, že my jsme Eh, vyloučili malé a střední podniky, ale zahrnuli jsme eh, velké veřejné podniky neobchodované na burze, poněvadž eh, existují dneska velké firmy s tisíci zaměstnanců, ale nejsou prostě na burze, takže ty by proklouzly. Další věc. My jsme poskytli větší prostor pro eh, různý eh, rekrutment, volby, jmenování a takhle mm, oproti původnímu návrhu, aby firmy měly svobodu aplikovat eh, různé metody, jak zvýšit podíl žen. Naše pozměňovací návrhy by měly zajistit to, aby členské země i firmy, kterým se daří dobře, aby byly nechávány na pokoji a naopak firmy, které e, jsou, se zdráhají těmto změnám, tak aby byly opravdu e, nuceny e, změnit postoje. Jinak myslím si, že ten opt-out, že to je dobrý nápad jestliže členské země eh, třeba eh, jako Velká Británie si myslí, že může eh, k cílům dojít různými jinými metodami, tak prosím, ale eh, v roce 2017 eh, budeme provádět přeskum a jestliže tedy eh, do té doby nedosáhnou svou cestou 30%, 30% limitu, tak potom budou muset uplatňovat evropskou směrnici. Takže Eh, firmy, které prostě nebudou eh, dosahovat, eh, by měly vysvětlovat, jakým způsobem nebo proč tomu tak je. Pokud tedy nebudou ochotni to vysvětlovat, tak teprve potom by měly být uplatněny sankce. Čili v podstatě jde o to, abychom nikoho zbytečně strašili. Toho, kdo to dělá dobře, nestrašit a strašit on ty, kteří to nedělají dobře. Tak a mně tež bylo řečeno, že teď už nám končí tlumočení, takže my nyní e, musíme pokračovat, když tak v angličtině. Paní Luringová, můžete to? Výborně. Pouze velice, velice stručně, pane předsedo. Myslím si, že když vypracujeme takovouto zprávu s takto přehnanými eh, částmi, může to škodit pozici žen. Pokud ta zpráva opravdu zůstane v této podobě, bude mít stejný osud jako dokument, který se týká eh, mateřské dovolené. Ta také, ten dokument byl také dosti přehnaný. Já mám jeden závažný problém. Domnívám se, že nemáme ve smlouvě žádný platný právní základ, pomocí něhož bychom vnutili soukromým společnostem pravidla, na jejich základě by si museli vybírat své eh, vedoucí představitele. Chtěl bych připomenout, že máme směrnici z roku 76, která umožňuje pozitivní kroky eh, zajišťující větší zastoupení žen v podnicích. Já v Lucembursku jsem toho využila a možná ti zde, kteří jsou touto otázkou tak nadšení, by toho také měli využít a použít to ve své zemi. Just a final remark. I would like to thank our colleagues for um, your participation, dear colleagues, and for your interest concerning this very important and crucial uh,